se. Prosím, pane kolego. Mr. President, noisy. Pane předsedo, je tady příliš velký hluk. So, Geschäftsordnung, Herr Kollege Austritt ještě jednou, prosím, pane kolego. Technická poznámka. Pane předsedo, pokud mě někdo poslouchá, Pane předsedo, vážení kolegové, um, v 2014 parlament přijal doporučení na omezení vízového režimu pro ruské eh, mm, osoby zodpočinitel zpovědné za smrt eh, Sergeje Magnického. Mimo jiné eh, byl požadavek implementovat zákaz víz na 32 rakouských činitelů zodpovědných za smrt Sergeje Magnického a další Eh, pokračovat další persekuci jeho matky a vdovy. Eh, pane předsedo, chci upozornit na to, že včera eh, tady proběhla akce v Evropském parlamentu, kdy jeden z našich kolegů, člen Evropského parlamentu z respektované politické frakce, tam byly dvě osoby tedy, na této akci byly přítomny dvě osoby z magnického osoba, Pavel Karpov a Andrej Pavlov, kteří byli, eh, bylo jim povoleno tady do toho přispět. Já lituji eh, tak toto chování Evropského parlamentu. Pane předsedo, chci upozornit na problém integrity našich vlastních rozhodnutí. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi Austrevičiusovi. Budeme se tou záležitostí zabývat. Milé kolegyně a milí kolegové, dnes nás čeká velice dlouhé hlasování. Rád eh, vám oznámím, jak je odhad trvání hlasování a proto vám musím i hned sdělit, že dnes kvůli délce hlasování výjimečně nebudou ústní vysvětlení hlasování. Vysvětlení hlasování můžete předložit v písemné podobě. A nyní se dostáváme k hlasování. Nejdříve zpráva ASIS, dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU, Gruzie, jmenovité hlasování zahajují. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Kdo se chce vyjádřit k jednacímu řádu? Bylo to přijato. Pan Kavada. Není to přímo eh, technická poznámka k jednacímu řádu, ale je to technický problém neslyšíme dobře tlumočení francouzské kabiny. Možná by to mohl někdo technicky vyřešit. My prostě neslyšíme francouzskou kabinu. Kdo ještě dále špatně slyší francouzské tlumočení, francouzskou kabinu? Je to již nyní lepší tlumočení do francouzštiny? Dobrá. Takže druhá zpráva, ASIS, která se týká dohodu o letecké dohodě EU-Izrael. Jmenovité hlasování zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Jsme u zprávy a koncery o úmluvě o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními zprávami. Paní zpravodajka má slovo na dvě minuty. Prosím, paní Jakoncáry vážený pane předsedo. Byl zde poměrně velký hluk a já jsem neslyšela řádně to, co jste říkal. Zde se jedná tedy o spolupráci mezi pracovníky celních zpráv Jedná se o přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Celní pracovníci eh, konají velice cenou práci, bojují eh, nebo snaží se zabránit podvodu a my všichni doufáme, že Chorvatsko může co nejrychleji k této dohodě přistoupit. Děkuji. Děkuji paní Jakoncáry, že, má toto, že jste se takhle vyjádřila. Nyní hlasujeme, zahajují jmenovité hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Jsme u zprávy Lebreton, žádost na zrušení imunity kolegy Pěch. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jsme u usnesení, které se týká ochrany nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petit zaslaných parlamentu, je pro, proti, zdrželi se, Přijato. A nyní tady máme žádost o konzultaci s Evropským hospodářským sociálním výborem. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Zpráva cíle agentura Evropské unie pro železnice je tady návrh pro to, abychom odmítli postoj rady. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Tímto konstatuji, že právní akt podle toho, jak se dohodla parlament a vláda, je konečně a s konečnou platností přijat. Nyní zpráva Bilbao Barandika. Tady máme návrh na to, abychom odmítli postoj rady, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Tímto kon, rovněž konstatuji, že právní akt v souladu toho, jak se dohodla parlament s radou, byl s konečnou platností přijat. Zpráva Kramer. Zase je zde návrh na odmítnutí postoje rady, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto i zde konstatuji, že právní akt e, Je tady žádost o přeskum. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Eh, konstatuji tedy, že tento právní pakt eh, podle dohody radou, eh, Rady z parlamentu byl s konečnou platností přijat. Nevhusen zpráva. I zde má paní zpravodajka dvě minuty na vyjádření, prosím. Mikrofon, bitte. Prosím, mikrofon. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že můžeme být všichni velice hrdí na Evropu, protože po schválení této eh, dohody budeme vlastně prvním zemí nebo prvním regionem na světě, který zabrání zneužívání a manipulování s takovými sazbami, jako je třeba Euribor nebo Libor. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, zejména panu Luďku, Nudy Marinerovi, Keynes Fiburn a dalším a také všem kteří se na tom podíleli a myslím si, že na tuto legislativu můžeme být opravdu hrdí. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní kolegyně van Lünhausen. Návrh 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. A nyní budeme hlasovat o návrh komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Legislativní usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A jsme u zprávy Dlabajová. Nejdříve rozhodnutí jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní k návrhu usnesení. Návrh 21 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 49 pro? Chcete přeskoumat 21. Dobrá, zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. 49 pro. Proti. Zdrželi se. Pravděpodobně zamítnuto, ale přeskoumáme, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. 66 originální text ze dvou částek, první část pro, proti. Zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti. Ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 68 ve dvou částech. První část pro. Proti. Strželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Strželi se. Schváleno. 23 pro. Proti. Strželi se. Schváleno. 24. Chcete ověřit 23? Dobrá, zahajuji. Ověřujeme číslo 23, návrh 23, zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27. 50. Dobrá, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamknuto. 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. Dvojka pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Devítka jmenovitě. za hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Desítka jmenovitě. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245 originální čest, text první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. 54 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto po 280 ve dvou částech. Návrh 3, první část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 30 až 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37. Eh, ověřujeme 36, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 37 pro, proti, zdrželi se. Přijato 38 pro, proti, zdrželi se. Přijato 39. Je to stejná většina jako předtím. 39 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 344 původní část ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, zdrželi se, zamknuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka jmenovitě, 46 ověřujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Jedenáctka jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamknuto. 47 jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamknuto. 57. jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Tím odpadává původní text, takže není dvoj, dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 48 ve tří třech částech, první část pro, proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Ověřujeme druhou část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto třetí část pro. Proti. Strželi se. Schváleno. Odstavec 400 originální text pro. Proti. Není to jasné pravděpodobně odmítnuto, takže zahojí hlasování, ověřujeme. Končím hlasování. Schváleno. 405 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 410. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 434 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 a 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Omlouvám se, samozřejmě to bylo zamítnuto. 15, kdo je pro, Viděl jsem to přesně, pouze jsem se přeřekl, takže se omlouvám. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 ve dvou částech, první část jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Usnesení jako celek jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Máme zde další zprávu paní Dlábajové. To je zvláštní zpráva účetního dvora. Původní text paragraf 9 jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Omlouvám se. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Snesení jako celek jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se ke zprávě Schmidt, absolutorium za rok 2014, 8. až 11. ERF, usnesení jako celek jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní eh, návrh usnesení jednička pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Osmička pro proti, zdrželi se, zamknuto. 79 původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi, zdrželi se, schváleno. Jednička jmenovitě. Přejete si ověřit trojku? Dobrá, ověřujeme zahájí hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka pro, proti, strželi se zamítnuto čtyřka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text, eh, odstavec 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka jmenovitě, zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Sedmička jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Původní text odpadá, usnesení jako celek pozměněné podobě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamtnuto. A dostáváme se ke zprávě PIPER, Souhodný rozpočet EU. Technická poznámka, prosím, kolego. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já chci říct si něco k hlasování o odstavci 49. Ten se týká zákazu vedlejších pracovních úvazků pro poslance. Toto bylo částí původního textu a ta žádost o oddělené hlasování zachází příliš daleko. Eh, za tu lhutu. Myslíme si, že je naprosto nepřijatelné žádat oddělené hlasování, když to bylo předáno ta žádost po lhutě, i když vlastně to nakonec chválil předseda Schulz. Takže chceme, aby se nehlasovalo o odstavci 49, který zakazuje vedlejší pracovní úvazky poslanců. A pak tam ještě máme a pokud by se to tedy hlasovalo odděleně, tak chceme, aby to bylo hlasováno jmenovitě. Děkuji. Bylo mně řečeno, že předseda rozhodl, že se o tom hlasovat bude. Já tedy nech, zůstanu tohoto rozhodnutí, určitě proto měl dobré důvody. Pokud eh, je někdo proti tomu, abychom hlasovali jmenovitě? Ne, takže budeme hlasovat jmenovitě. Ale začneme usnesením jako celé. Kdo je pro? proti, Drželi se, přijato. A dále k návrhu usnesení 13. původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Odstavec 14 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, zamknout Druhá část pro, odpadá. Odstavec 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 23, jmenovité hlasování zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 26 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Já tady napravo nic nevidím, takže to ověříme. Druhá část. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. Přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37. byla stažená, 58. jmenovitě. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Tím odpadá 57. a původní text, takže 34. jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 59. jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Tímto odpadá čtyřicítka. 36 původní text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 37 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 60 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 44, 45 odpadají, 15 pro, proti. Můžu se ještě zeptat, kdo je pro. Když socialisté vůbec nic neukazují, tak je to obtížné. Kde je proti? Drželi se, zamítnuto. 31 jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 7 Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Jedna. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 33. Pro. Proti zdrželi, zamítnuto. 16 a 34 identicky v dvou částech. První část jmenovitě otvírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato druhá část. Jmenovitě otvírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím padá 17. 49 eh, původní text jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 53, dvě části, první část D pro, proti, zdrželi přijato, druhá část pro, proti, zdrželi přijato. 54, um, ehm, návrh 46, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Ověříme 47. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Dva jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tři jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Osm. Otevírám hlasování. Eh, kdo je pro? Pardon. Kdo je proti? Zdrželi zamítnuto. 20, 21, 48 identické jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 ústní pozměňovací návrh pana kolegy Pípra. Pan kolega Pípr. Mikrofon. Jde o návrh Klux Price. Tam chceme vyškrtnout o studii, který ještě není k dispozici. Tam se říká, eh, hluboce litujeme, že situace ještě není k dispozici, chceme tam hluboce škrtnout. To je jedna věc. Druhá věc, eh, výsledky studie Klux Price také byly dány k dispozici výboru KULT, nejenom eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. To je ústní pozměňovací návrh. Čtyři frakce se na tom shodly. Nějaké námitky? Ne. Takže budeme hlasovat pro, proti, zdrželi, přijato. 2249 identické jméno vidíte, Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 72 původní text, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 73 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 50, je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 50, 75 jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 25 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 51, kde je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Ověříme. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 83 původní text v dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi, přijato druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. 84 původní text, kde je pro, proti, přijato druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. 85 dvě část, první část pro, proti, zdrželi, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi zamítnuto 26 pro, proti, zamítnuto. Odstavec 99, původní text jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 52, dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, pro proti, zželi zamítnuto. 27, jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 4. Jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Pro, proti, zdrželi, přijato. 61 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, proti, Zamítnuto. 126 eh, původní test první část pro. Socialisti pro. Ještě jednou proti. Zdrželi. Necháme to věřit. Ale trvá to déle, když některé frakce jaksi ne, ne, neukazují. Končím hlas, všichni končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, drželi, přijato. 10 pro, proti, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi, přijato. 55 pro, proti, přijato. 56 pro, proti, zdrželi, přijato. 19 pro, proti, to necháme ověřit. 19. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 35, kdo je pro první část, přijato druhá část, kdo je pro, či proti, zamítnu zamítnuto 11. Jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 12. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. E, končím hlasování. Zamítnuto. Rezoluce. Tak, jak byla pozměněna, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Učím hlasování. Přijato. Přicházíme ke zprávě Čanecký eh, eh, rozpočtový pan eh, rozumný rozpočet Evropské rady a rady. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, přijato Eh, rezoluce jako celá jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Ke spra- přicházíme ke zprávě se Nejprve eh, rozumíte jako celek. Pro, proti, zdrželi Přijato. Návrh 1. Jde pro. Proti. Zamítnuto 2. Pro proti, zdrželi, zamítnuto. Rezoluce jako celek, jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato další zpráva Čarnecky. Eh, Evropský účetní dvůr, souhný rozpočet, eh, rezoluce kde pro, proti, přijato, eh, návrh jedna pro, proti, drželi přijato rezoluce jako celek jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato další zpráva. Vystysen e, eh, soudní rozpočet Evropský sociální, Evropský sociální výbor, nejprve eh, rozhodce jako celé, kdo proti. Přijato návrh 1, pro, proti, drželi Ověříme to. Otevírám hlasování. Ehm, končím hlasování. Přijato. Dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Tři. Pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Čtyři. Pro? Proti? zdrželi. Necháme to věřit. Hmm, hodně lidí se zdrželo. Takže otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Rezoluce jako celek, jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Makovej, souhrný rozpočet výbor regionů. Eh, Rozhodce jako celé, kdo je proti, přijato k návrh 1, eh, pro, proti, zdrželi, přijato. Ověříme. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 4, kdo je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto 5, kde pro, proti, zdrželi, eh, to věříme, otevírám hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování, přijato, návrh 6, je pro, proti, zdrželi, přijato. Tím padá 7, rezoluce jako celek jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Čarněcky, Evropská služba pro vnější činnost, se pro, proti, drželi přijato. K návrh 2, kdo je pro? Mm, proti, zamítnuto. Odstavec 17, původní text, tři části, první část pro, proti, přijato, dva, pro, proti, zdrželi, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 8 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 27 původní text, dvě části, první část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Jedna pro, proti, zdrželi, přijato. Pět pro, eh, chce to někdo ověřit návrh jedna, otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 5, kde je pro? Proti? Eh, zamítnuto 6, pro? Eh, proti? Zamítnuto. Rezoluce jako celé jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Černěcky, Evropský veřejný ochránce práv, rezoluce jako celek, je pro, proti, žili přijato. Ehm, návrhy. Eh, návrh jedna pro, proti, drželi zamítnuto Dvě pro, proti, zdrželi Mm, ověříme to. Dvě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? To necháme ještě ověřit. To by mohla být podobná většina. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi tři a to pět. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto odstavec 22, jmenovitě původní text. E, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Rezoluce jako celek jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Makovej soudní rozpočet Evropský inspektor ochrany dat, rezoluce jako celek do proti přijato, rezoluce jako celek jmenovitě. Mm. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní jsou tady zprávy od kolegy Volena. Výkonnost finanční řízení kontrola agentur od 18 pozměňovací návrh 2, je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 1 pro, návrh 2, kdo je pro, Ote, pardon, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Rezoluce jako celek. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Eh, končím hlasování. Přijato. Nyní Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Rozumčí jako celek, kde pro, proti, přijato rezoluce jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zase Bohan, úřad Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, rozhodnutí jako celé pro, proti, drželi přijato. Rezoluce jmenovitě. E, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zase on překladatelské centrum pro instituce Evropské unie. Rezoluce, eh, rozhodnutí jako celé, kdo je pro, proti. Přijato. Rezoluce jako celé jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zase Mohen, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání rozhodnutí jako celé, kde je pro, proti přijato rezoluce jako celé jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zase von. Evropská policejní akademie jako celé, jako celé přijato rezoluce, jako celé kmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Zase Woven, Evropská agentura pro bezpečnost letectví, eh, rozhodnutí jako celek do, proti eh, přijato, rezoluce jako celek jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zase von. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu jako celé, kdo je pro, proti, zdrželi přijat rezoluce jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A opět von. Evropská úřad pro dohled na my byl proti, zdrželi se na přijato. Nyní se jako celek jmenovitě zahali hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato a dále bod. Evropské centrum pro prevenci a kontroly chorob. Usnesení jako celek pro proti zdrželi se schváleno. A nyní jmenovitě usnesení jako celek. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní opět VOGN. Evropská agentura pro chemické látky. Rozhodnutí pro, proti, zdrželi se. Přijato. Usnesení jako celek jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A ještě volbní. Evropská kultura pro životní prostředí, rozhodnutí pro proti, zdrželi se schváleno, usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato a ještě volbní. Evropská agentura pro dohled nad rybolovem, zahaj, rozhodnutí pro proti zdrželi se schváleno. Paragraf 23, původní text pro, proti, zdrželi se schváleno, usnesení jako celek jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Genomen. Přijato. A nyní zpráva VOGN. Úřad pro bezpečnost potravin rozhodnutí pro, proti, zdrželi se Přijato. Přejete si ověřit rozhodnutí jako celek? Ano, dobrá, zahají hlasování. Ja, da war ich vielleicht zu schnell. Jsem byl příliš rychlý. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Trojka pro. Proti drželi se zamknuto. Odstavec 8, původní text, tři části, první část pro, proti, drželi se zamknuto. druhá část pro, promiňte, přijato tedy, druhá část pro, proti, drželi se zamknuto. třetí část pro, proti, asi to bylo zamknuto, budeme to muset ověřit, zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Devítka pro, proti, Strželi se, schváleno. Pětka jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování zamknuto. Šestka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Abgelehnt. Zamknuto. Jedenáctka původní text pro, proti, zdrželi se schváleno, sedmička pro, proti, zdrželi se zamknuto, třináctka původní text pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se zamknuto. Jednička pro, proti, zdrželi se zamknuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Usnesení jako celek jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato a opět mě Vogen, Evropský institut pro ro, otázky rovnosti, rozhodnutí pro proti zdrželi se schváleno, usnesení jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A ještě jednou Vogen, tady Evropský orgán pro pojišťovnictví, rozhodnutí jako celek pro, proti, zdrželi se schváleno, usnesení jmenovitě Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Opět Vogní, Evropský nemační a technologický institut, rozhodnutí pro, proti, zdrželi se schváleno, usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A ještě jednou Volgen, Evropská agentura pro léčivé přípravky, rozhodnutí pro, proti, zdrželi se. Schváleno, usnesení jako celek jmenovitě zahajují. Omlouvám se, odstavec 20, kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Usnesení jako celek jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Opět Bogen, Evropské monitorovací centrum pro drogy, rozhodnutí jako celek pro, proti, zdrželi se. Schváleno usnesení jako celek jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato a ještě Bogen. Agentura pro nábořní bezpečnost, rozhodnutí pro, proti, zdrželi se schváleno, usnesení, jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A ještě jednou volgn, agentura Unie pro bezpečnost sítí a informací, rozhodnutí pro, proti, zdrželi se schváleno, usnesení, jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Ještě jednou Volgn, Evropská agentura pro železnice, rozhodnutí pro, proti, zdrželi se, schváleno, usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní Evropský orgán pro cené papíry, rozhodnutí pro, proti, zdrželi se. Přijato usnesení jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Evropská nadace odborného vzdělávání rozhodnutí pro, proti, zdrželi se přijato, usnesení jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A není Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlý informačních systémů. Rozhodnutí pro, proti, zdrželi se schváleno. Usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, rozhodnutí pro, proti, zdrželi se schváleno, usnesení jako celek, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní Euratom. Rozhodnutí pro, proti, zdrželi se. Schváleno usnesení, jmenovitě zahajuji Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, rozhodnutí pro proti, zdrželi se přijato, usnesení, jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní Eurojust. Rozhodnutí pro, proti, zdrželi se. Schváleno usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A není Europol, rozhodnutí pro, proti, zdrželi se schváleno, usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní agentura pro základní práva rozhodnutí jako celek pro, proti, zdrželi se přijato, usnesení. Eh, tady máme dvojku pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička tím odpadá, takže usnesení jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Přes poslední e, zpráva to je Frontex. Rozhodnutí pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A ještě bod Agentura pro evropský GNSS rozhodnutí pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Usnesení jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní jsme u... Pod, nyní jsme vlastně dokončeni ten... Vlastně ještě nedokončili blok absolutorií. Máme tady několik zpráv pana Marinesku. A začneme společným podnikem Artemis rozhodnutí o oddělení, eh, o odsunutí absolutoria pro proti, zdrželi se přijato, jmenové, jmenovité hlasování o usnesení zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní společný podnik Clean Sky. Rozhodnutí pro proti zdrželi se Přijato usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Společný podnik ECSEE e rozhodnutí jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato usnesení rovněž jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní společný podnik ENIAC, rozhodnutí o od, oddálení absolutoria pro proti přijato, usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní podnik pro palivové články a vodík. Rozhodnutí pro, proti, zdrželi se schváleno. Usnesení jako celek jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Není společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2, rozhodnutí pro protizřeli se. Přijato usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jedné syntézy, rozhodnutí o odložení absolutoria, E, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní návrh usnesení odstavec 3, původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jednička jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Odstavec 5, původní tak tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Usnesení v pozměněné podobě jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní společný podnik Cesar. Rozhodnutí pro, proti, drželi se, schváleno. Usnesení jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme ke zprávě Pirinské Evropské investiční banky za rok 2014. Sedmička jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 9, původní text, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 40. První část pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že to bylo přijato. Přejete si to ověřit? Dobrá, tedy první část čeřicítky ověřujeme. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Zamítnuto druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. I zde ověříme. Dobrá, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 54. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 59. Původní text pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Po 41. Dvojka pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, Přejete si to ověřit dobrá, ověřujeme první část elektronicky. Eh Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zdá se mi, že to bylo stejnou většinou přijato. Ověříme dobrá. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Ečko, původní text, první část pro, proti, zdrželi se. Zamknuto. Druhá část odpadá. Usnesení jako celek jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní návrh usnesení, který se týká útoku na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva. Máme tady společný návrh usnesení sedmi frakcí. Čtyřka pro, proti, drželi se zamknuto pět ve čtyřech částech. První část jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 10. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáctka, původní text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 21. původní text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. G ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno, druhá část pro, proti, Drželi se? Zamknuto. Trojka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Usnesení jako celek pro, proti, zdrželi se. Přijato. Zpráva Ferrara. Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014-2015. Sedmička ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhý ča- druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, osmička ve dvou ča- částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro. Přijete si uh, ověřit první část odstavce 8, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Devítka ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Desítka. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Čtrnáctka. První část pro proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamknuto. 15. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 24 pro, Druhá část, odstavec 15, zahajuji Elektronické ověření. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 25. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 27. jmenovitě zahajuji. 27. pozměňovací návrh 1, jmenovité hlasování, zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamknuto. 29. první část pro, proti, drželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část ověříme. Zahajuji. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Bylo to poněkud nepřehledné. 30 31 pro, proti, zdrželi se. A ECR spolupracuje. tedy ještě jednou 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 34, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto 40, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno 42, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Usnesení. Ověříme 42, druhá část, zahajují hlasování. Končím hlasování. Jedna frakce se asi zachovala jinak, bylo to přijato. Usnesení jako celek jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě Kuneva. Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU. Paragraf 1 namentliche ab. Odstavec 1 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 2, původní text ve čtyřech částech, vždy jmenovitě první část, zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Odstavec 12 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Třináctka jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Čtrnáctka pro proti, zdrželi se, schváleno. 15. Původní text pro, proti, zdrželi se, zamtnuto. 17. Ve třech částech. První část pro, pro proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, tři části, vždy jmenovitě. První část zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Angenommen. Zweiter Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Druhá část otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Eh, končím hlasování. Zamítnu to třetí část. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 23 původní text, kdo je pro, proti, to 24, kdo je pro, proti, Zamítnuto. 25 jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Přijato. 33. Dvě části. První část, kdo je pro? Zdrželi. Přijato. Druhá část. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 34, je pro, proti. Ještě jednou prosím, 34, Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 40, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 41 pro, proti, zdrželi přijato 43 pro, proti, zdrželi přijato 56 dvě části, první část to je pro, proti, zdrželi přijato druhá část pro, proti, zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi zamítnuto 61. Dvě části, první část pro, proti, zdrželi přijato, druhá část pro, proti, zdrželi zamítnuto 64. První část to je pro, proti, hodně se zdrželo, ověříme. 64, kdo je, první část to je pro, hlasovali všichni, Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi. Stejná většina přijato. 50, 65. Kdo je pro? Proti? Stá se to být stejná většina přijato. 66 pro? Proti? Drželi. Zamítnuto. 68 pro? 66. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 70 se zdrželo. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi. Přijato. Bod E. Tři části. První část pro. Proti? Zdrželi. Přijato. Druhá část pro proti, zdrželi zamítnuto třetí část pro, proti, zdrželi zamítnuto bod I. Ověříme třetí část. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Bod I, První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi přijato. Bod K pro, proti, zdrželi zamítnuto. Bod O, dvě části, první část pro, proti, zdrželi přijato, druhá část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Bod R pro. Věříme druhou část bodu O. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Bod R pro. Proti. Dvě frakce se zdržely. Otevírám hlasování bod R. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Bod V. Pro, proti, drželi, přijato. Bod Y. Pro, proti, drželi, přijato. Z. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. A E, první část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. A G pro, ověříme druhá část A hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. zamítnuto. Bod AG pro, proti, zdrželi, zamítnuto. AH pro, proti, zdrželi, zamítnuto. AI pro, proti, zdrželi, zamítnuto. AK pro, proti, zdrželi, zamítnuto. A M, první část, pro, proti, přijato, druhá část, pro, proti, že je zamítnuto. Ověříme AM druhá část, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A o první část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. A X pro, proti, zdrželi, zamítnuto. A pro, proti, zdrželi, zamítnuto. D jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. BE pro, proti, zdrželi, přijato. BF pro, proti, zdrželi, přijato. BL dvě části, první část pro, proti, zdrželi, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. BM pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Rezoluce jako celé jmenovitě, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme ke zpráv- poslední zprávě Reintke. Rovnost a mužů a zlepšené postavení žen v digitálním věku od tam, 9 původního textu část pro, proti, Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 10, první část pro, proti, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. 11, dvě části, první část pro, proti, přijato, druhá část pro, proti, drželi přijato. 15. Dvě části. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. 17. Tři části. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi, přijato. 19. Šest částí. První část pro, proti, zdrželi, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi, přijato, třetí část pro, proti, asi zamítnuto, ale to ověříme, otevírám hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. Čtvrtá část pro, proti, přijato pátá část pro, proti, drželi přijato s věř, stejnou většinou jako předtím, šestá část pro, proti, zdrželi přijato 22, dvě části, první část pro, proti, zdrželi přijato druhá část pro, proti, zdrželi přijato 25 jmenovitě. Ověříme druhá část. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 25 jmenovitě. Ověříme. Eh, jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 27. Dvě části. První část pro. Proti. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi. Přijato. 28. První část pro. Proti. Zdrželi. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi. Přijato. 39. Pro. Proti. Zdrželi. Zamítnuto. 42. První, 39 ověříme, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 42. První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi zamítnuto. Ověříme 42.2. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 49. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. 53. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. 54, první část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi přijato. 55, první část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi zamítnuto. 56. 55, druhá část, ověříme, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi přijato. 57 pro, proti, zdrželi přijato. 63 pro, proti, zdrželi přijato. 65 pro, proti, přijato. 66 jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 67 první část pro. Proti zdrželi přijato druhá část pro. Proti zdrželi přijato bod D. První část pro proti, přijato druhá část pro, proti, přijato i první část pro, proti, přijato druhá část pro, proti, drželi, přijato bod T, první část pro, proti, drželi, přijato druhá část pro, proti, drželi, přijato. Vážení kolegové, než budeme hlas, přejdeme k závěru, začneme hlasování, tak vás prosím, abyste eh, eh, eh, pochopili, že občas to není jasné, také to závisí na frakcích. Tím se dostáváme k jmenovitému hlasování, takže tam prosím nechte ty karty a dokud nebude ukončeno hlasování. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Das Protokoll dieser Sitzung wird dem Parlament zu Beginn. Nápis této schůze bude k dispozici na e, začátku příští schůze, pokud nebudou námitky, tak e, tato přijata, eh, tak předám přijaté rezoluce a rozhodnutí příslušným gremiím. Nevidím námitky. Tímto je, přerušuji zasedání Evropského parlamentu, přeji eh, šťastnou cestu domů a